pořadu jednání a to je vyjádření komise na téma přiměřená eh, ochrana pro, informan, eh, pro informátory, oznamovatele a, eh, a novináře a za komisi má nejprve slovo paní komisařka Jourová. Vážnického parlamentu, dámy a pánové, Právo na svobodu vyjadřování je zejména důležité pro novináře a jiné osoby, které pracují v médiích. Musí mít volnost, aby mohli kritizovat stát, aniž by se báli, že budou stíháni. To je důležitý rys demokratické společnosti může být přípustné omezit svobodu vyjadřování, ale takové omezení musí být úměrné. Jinými slovy, omezení nesmí být větší, než kolik je nezbytné, vhodné a nenadměrné pro dané okolnosti. Neexistuje eh, žádný harmonizovaný systém v Evropské unii pro ochranu informátorů. Nicméně pravidla Evropské unie o informování existují v některých konkrétních oblastech, jako je evropské zákony o hospodářské soutěži nebo o zneužívání eh, trhu. Eh, týká se to nezákonného chování na finančních trzích a to se týká tedy ochrany informátorů vůči veřejným orgánům. Tam, kde to neexistuje, tam už je potom na členských státech, aby si upravovali tuto záležitost a to podle příslušné národní legislativy a v rámci Evropské umluvy pro základní práva a svobody. Děkuji. Komis. Děkuji, paní komisařko, a teď se dostáváme k řečníkům za frakce, za EPP. Eh, nejprve eh, kolegyně Romana Tomč. Eh. Děkuji, mnohokrát děkuji za slovo. Všichni se určitě shodneme, že daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem je závažný problém. Má to dopad na naše ekonomiky a ovlivňuje to také životní standard. Musíme bojovat proti tomuto jevu řadou prostředků. Jedním z těchto prostředků je právě bezpečný cloud, safe cloud, internetový nástroj. Prostřednictvím něho je možné posílat informace o takovýchto praktikách. To zní slibně, ale když přijde na to, jak to realizovat, pak narážíme na celou řadu potíží a to zejména právního rázu. Je to nesmírně choulostivá oblast, která se týká i úlohy parlamentu a ochrany osobních údajů. Jak zajistit anonymitu? Je to vůbec možné a jak ochraňovat osobní údaje? Jinými slovy, až se bude v budoucnu rozhodovat. My tady v parlamentu bychom si měli uvědomovat, jakou máme úlohu. Totiž jsme spolu zákonodárci a musíme si položit otázku, zda chceme jít za její rámec nebo ne. Na jednu a půl minutu za sociální demokraty Petr Simon. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s komisí, samozřejmě máme soutěžní právo a v jiných oblastech také zvláštní pravidla je také eh, na pravda, že eh, sami členské státy si to musí upravit sem, sami, ale eh, věří zde někdo v této místnosti, že členské státy toto dělají sami máme tady e, napětí mezi oprávněným e, zájmem na důvěrnost, na obchodní tajemství firem vůči státům a je tady potom oprávněný zájem veřejnosti na informace e, o státně organizovaném vyhýbání se daňovým povinnostem. A toto toto napětí, které by měly členské státy eh, sami vyřešit, to nezvládnou. Proto chci eh, vyzvat komisi, aby se eh, snažila toto vyřešit, aby aby členské státy získaly pomoc a podporu v boji proti eh, takzvaným, eh, takzvanému eh, právu na důvěrnost, které ovšem kryje nešvary. Takový návrh bych od vás očekával. Ne ve smyslu bezpráví, ale aby ty instituce, které jsme si vytvořili, dohlížely na tom, aby byl konsenzus v Evropě, co se týče toho, co jsme si vytvořili, co chceme chránit. Myslím, že komise by měla eh, přijít s odvážným návrhem. K tomu bych vás chtěl vyzvat. Děkuji. A nyní dvě minuty liberálové eh, Marian Harkin. Děkuji vám, pane předsedo. Parlamentní meziskupina o integritě, transparentnosti a organizovaném zločinu eh, bude zahájena eh, zítra večer v parlamentu a doufám, že to použijeme jako eh, prostředek na podporu směrnice na ochranu oznamovatelů. Evropský ombudsman nás požádal o změnu naší kultury a argumentuje, že samozřejmě, že oznamovatele nestačí, aby se z evropských institucí úplně odstranila špatná eh, zpráva, ale přece jenom je to určitý krok. Ovšem, pouze eh, dvě instituce z evropských institucí odpovídajícím způsobem reagovali a řekli, že mají odpovídající struktury pro oznamování ehm, a e, pouze ty berou tedy e, tyto otázky e, vážně. Pokud jde o ochranu oznamovatelů LuxLeaks, což je něco, o čem se máme bavit, tak by mě zajímalo, že co, co, na to, co o tom řekne paní komisařka, ale nic jsem neslyšela. Jenom, že existuje příslušné evropské právo, že to je na členských státech, ale nemá komise nic víc, co by k tomu mohla říci. Přece kvůli oznamovatelům LuxLeaks jsme nyní založili Eh, tedy ten eh, eh, daňový výbor v tomto parlamentu. A zvláště v době krize si lidé přejí vidět rovnost v daňových, daňového systému. Chtějí vědět, že se skutečně snažíme zajistit spravedlnost v této oblasti. Potřebujeme kulturní změnu, protože jinak přestupky na všech úrovních, ať už jsou malé, velké nebo drobné, budou pokračovat Eh, bez eh, povšimnutí. Eh, ale já myslím, že vždycky funguje strach z toho, že bude člověk chycen. Když však lidé budou mít pocit nedotknutelnosti a budou mít pocit, že potenciální oznamovatelé budou radši sticha, tak budou ve své činnosti pokračovat. Paní komisařko, musíme uvažovat o činnosti na evropské úrovni. Take blue card from our colleague Mr. Takže modrá karta od pana Negresku, jste ochotná ji přijmout? Prosím, pane Negresku. Já souhlasím s mnoha prohlášeními, která jste, eh, mm, o které jste se s námi podělila. Ale moje otázka je, co si myslíte o těch, kteří eh, prováděli určité eh, daňové úniky kteří sami dělali úniky a přitom poukazují na jiné. Eh, takže co uděláme s těmi, eh, kteří sami jsou vyni, ale ukazují, eh, ukazují prstem na druhé? já e, nevím samozřejmě, jak to bylo míněno, ale daňové uniky e, eh, jsou e, zkrátka trestné v jakémkoliv kontextu. Možná, kdybych vám lépe porozuměl, tak bych mohla lépe odpovědět. Maybe we can clarify this later. Možná si to můžeme vyjasnit později. Für die Fraktion der Linken spricht jetzt... A nyní za levici 1,5 minuty kolega Fabio de Masi. Pane předseda, GUE Eh, požádala o eh, eh, tuto možnost a já děkuji kolegům, že zde můžeme teď večer být. Novinář Eduard Beren byl v Lucembursku jako třetí obžalován v Lucemburku kvůli svým odhalením k Lux League a my vlastně jsme vděční jemu a podobným oznamovatelům a za to, že máme teď zvláštní výbor eh, pro daně, ale respektujeme nezávislost justice a také svobodu tisku eh, i eh, chartu základních práv. Návrh komise k, ke směrnici o obchodním tajemstvím ovšem tuto ochranu ještě dále sníží daňoví poplatníci ročně přicházejí o miliardu euro kvůli daňovým únikům. Evropa je v krizi a ti slušní jsou ti hloupí. Ale e, daňové úniky to není e, obchodní tajemství. Který občan Evropy se může u daňového úřadu odvolávat na obchodní tajemství? My musíme oznamovatele e, chránit, pakliže se domnívají, že pomocí svých odhalení eh, mohou chránit eh, veřejné zájmy. Eh, komisi vede pan Juncker, který byl odpovědný za zákony v Lucemburku. Já očekávám od Evropské komise, že od soudí eh, trestní stíhání novinářů v Lucemburku a konečně eh, předloží eh, návrhy, aby ti slušní byli v Evropě chráněni a ne zločinci. Děkuji. De Masi. děkuji. Pane předsedo, paní komisařce 23. dubna do Pera, jeden žurnalista, který odhalil skandál uh, LuxLeaks, byl postaven eh, před uh, lucemburský uh, soud, byl tedy požalovan, zažalován a je stíhan za porušení obchodních tajemství. To je těžká rána našemu demokratickému životu a ukazuje to brutalitu uh, tohoto systému, který byl odhalen. Eh, a to jak z hlediska eh, daňových úniků, tak i pracovního prostředí. Je důležité, aby existovaly oznamovatelé a žurnalisti, kteří upozorňují na tyto otázky. Eh, Evropská unie místo toho má, zvolila cestu tajemství a tedy mlžení v případě těch, této směrnice na ochranu obchodních tajemství. Je potřeba tyto hrdiny chránit, eh, takže eh, je, eh, není možné využívat takovéto zákony starých časů proti veřejnému zájmu. Zdá se, že známe jména těchto konkrétních zájmů, známe ty lobbysty a nová komise no, mm, by Eh, měli eh, skutečně jasně odhalit eh, vztahy, které existovaly v předchozí komisi. A nyní za frakci EFDD kolega Marko Cany. Pane předsedo, dnes večer v této sněmově hovoříme o boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Dokonce jsme proto vyčlenili nebo vytvořili zvláštní výbor. A to vše je proto, jakou důležitou úlohu hrají informátoři a novináři. Zcela správně do veřejné sféry přinášejí informace o podvodných praktikách. Proto musíme zajistit ochranu těch, kdo tak činí, kdo zejména vrhají světlo na nekalou soutěž, zejména v daňové oblasti musí existovat záruky, které tito informátoři budou mít. Spolu s těmi, kteří chtějí poukazovat na všechny nedostatky systému, který momentálně existuje a platí Zatím tady byly takovéto temné praxe a jsou tady zločinci v Evropě, kteří se dopouštěli daleko horších zločinů. Neměli bychom zapomínat na náš konečný cíl. To znamená, chceme skoncovat s daňovými úniky a je velice důležité, abychom měli možnost podpory a zajistili také jejich ochranu. Děkuji a nyní za nezařazené eh, jednu minutu Bernard Mono. Děkuji vám. Paní eh, komisařko, eh, Máme díky oznamovatelům různé informace o různých skandálech od LuxLeaks přes HSBC, jinak se by, by se o nich veřejnost nedozvěděla. Proto je potřeba je chránit. Často jsou ovšem vyzna, vystaveni odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů nebo justice. Doufám, že e, oznamování bude co nejširším smyslu, eh, bude se týkat i porušení vůči životnímu prostředí a e, nebo jiných otázek, včetně, až bude e, to platit i pro oblast e, například migrace a z azylu. Rozhodně je potřeba, aby nedocházelo ovšem ke křivým obviněním. Ty musí být stíhány a musíme e, mít e, na mužce i finanční organizace, které e, jako třeba Price Waters záměrně podvádí. Naše, náš přístup evropský musí zůstat ucelený a musí jasně mít jasně vymezený rámec a musíme tedy chránit oznamovatele i bývalé žurnalisty. Děkuji. A nyní na jednu minutu Emil Radev господин председател уважаеми колеги създаването на интернет страницата vznik internetové stránky, prostřednictvím které by bylo možné eh, oznamovat eh, trestnou činnost, je riziková eh, iniciativa, která podle mě nepovede k jakýženému výsledku, a to z mnoha různých důvodů. Jednak může dojít ke e, zneužívání nebo k vyřizování účtu. Ověřování pravdivosti informací dodaných touto internetovou stránkou by vyžadovala e, dodatečné kompetence a pravomoci, které e, chybějí parlamentu i dalším. A dále se zdá, že nemůžeme zajistit anonymitu takových oznámení, protože my sami nemáme tu stejnou ochranu, které eh, se těší eh, žurnalisté. Kromě toho vytvoření takzvaného zabezpečeného cloudu by mohla představovat nebezpečný eh, precedent, který by pak mohl být aplikován i jinde. Takže pokud jde o tu, ten zvláštní výbor pro Eh, daně, chci mu říct, že nepotřebujeme takovou to eh, daňovou eh, anonymní stránku. Většina evropských států ještě patřičnou ochranu informátorů, kteří upozorňují na korupci a jiné zločiny. Proto tady máme teď i výbor a e, žádáme, aby komise přišla s efektivním programem na ochranu informátorů, kteří se vyjadří proti nepravostem e, na národní úrovni i přeshraničně a ve veřejném i soukromém sektoru. A příkladem jsou LuxLeaks. Vlastně je to tak, že jeden ze zakládajících členských států Evropské unie eh, zahá, chtěl zahájit řízení proti někomu, kdo upozorňoval na nepravosti ve zprávě v Luxemburku. A samozřejmě, že musíme sledovat veřejný zájem a neupírat eh, právo na informace a transparentnost. Eh, je důležité, aby občané měli informaci o neférových, nechalých praktikách, které mohou být nezákonné. Obecný zájem je důležitější než lucemburská legislativa o tajných dohodách. Musíme tedy pracovat s eh, návrhem komise ohledně výměny informací o daňových únicích mezi členskými státy. Proto si myslím, že je důležité, aby Lucemburg eh, eh, upustil od obvinění všech případů LuxLeaks. Děkuji a nyní za minuty, minutu kolega, kolegyně Marie Matias. Děkuji, pane předsedo. My vedeme tuto debatu, co se týče velice specifické otázce. Eh, pan Pera eh, vynesl eh, odhalení ve veřejném zájmu na téma LuxLeak a byl obžalován. To je velice zajímavé pro veřejnost a zvláštní výbor zde v parlamentu kvůli tomu vlastně vznikl. A tady je na vině pan Juncker, ne pan Eh, Pejra, Perin, eh, my eh, nesmíme zapomínat na to, kdo tedy škodí evropským občanům. Ukazuje to také, jak daleko jsme se dostali. A myslím si, že proto také evropští občané zahlížejí na evropské instituce, na Evropskou komisi, když chrání daňové úniky Eh, potom občané eh, Evropské unii eh, nevěří. My musíme oznamovatele chránit a ne je obžalovávat. A nyní, nyní na jednu minutu Sean Colley. Děkuji, pane předsedo. Nesmírně rád si beru slovo k tomuto důležitému tématu. Ve sportu je rozhodčí ten, kdo píská na píšťalku, tedy jak je ta píšťalka v tom slově whistle, whistleblower, Eh, není samozřejmě milovan, ale má být respektovan a jeho eh, přítomnost je nezbytná. Stejné je to s těmi eh, whistleblowers, kteří jednají ve veřejném zájmu a kteří odhalují nepravosti v, ve, v oblasti daňových úniků a vyhýbání daňové povinnosti. A některé nadnárodní společnosti se v tom ukázaly být velmi zručné. Takže eh, ztrácíme eh, až trilion těmito mm, eh, nelegálními metodami a tudíž si ti ozdravovci zaslouží veškerou možnou ochranu. A tím se dostáváme k fázi catch the eye. A nyní Marisa Matias. Pane předsedo, Evropská komise mě neskoupá ve svých odpovědích. My si uvědomujeme, že daňové úniky a vyhýbání se daňových povinnostech jsou antisociální eh, akce a že je důležité, aby se dostávali na světlo i prostřednictvím práce novinářů. Je tedy evidentní, že práce novinářů by neměla být soudně stíhána. To je něco nepřijatelného protože například eh, se to týká případu novináře, který poukázal na skandal Lux League, poukázal na to, že jsou státy, které eh, fungují jako daňové ráje a umožňují mnohonárodnostním společnostem vyhýbat se daním. Proto to, co se teď děje, je nelegální a nepřijatelné a je to v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Jsme tedy proti tomuto jevu, protože ten jde proti svobodě projevu projevu. Merci bien. Pour une minute, monsieur. Děkuji. A nyní za minutu Miguel Vigas. Daňové ráje, daňové úniky, daňové podvody eh, jsou eh, často středem pozornosti médií A vidíme často, že opravdu kapitalistický systém je velice prohnilý. A my tady musíme dnes hovořit o ochraně informátorů. Z toho vidíme, že se zhroutil vlastně systém soudictví a že vlastně systém teď naopak šel směrem ochrany významných finančních zájmů hospodářské mocenské skupiny se o to postaraly. A proto teď tady je vlastně nebezpečí pokuty miliony eh, eh, eura a dokonce i um, zbavení svobody. Myslím si, že tady je to všechno obrácené na hlavu. Děkuji, další kolegové se v rámci Catch the Eye nepřihlásili a proto teď dávám znovu eh, slovo komisi paní Jourová. Dámy a pánové, děkuji vám za tuto diskusi. Já bych zde nerada vzbudila dojem, že Evropská komise nedělá nic. Já jsem se zmínila o tom, že máme několik kusů právních aktů, které se zabývají ochranou oznamovatelů. To, co zde zaznělo, že oznamovatelé je třeba respektovat, protože plní pro společnost, pro demokracii a pro právo důležitou úlohu. Proto bychom je tady měli chránit a jak jsem řekla předtím, především pomocí národní legislativy. Co se týče evropské úrovně, již jsem řekla, že ta ochrana je zakotvena ve směrnici o zneužívání trhu. Zde i e, zazněla ochrana údajů. Chci vás tedy informovat, že pracovní skupina 29 vydala pokyny pro členské státy, jak chránit oznamovatele v rámci ochrany údajů a její právní úpravy na vnitrostátní úrovni. Chci vás rovněž informovat, že směrnice eh, o praní špinavých peněz, která byla schválena loni v prosinci, obsahuje část která se zabývá ochranou těch, kteří oznámí podezřelé finanční transakce, což je také velice důležité. Zpátky eh, k LuxLeaks, eh, které jste zde několikrát zmínili. Já doufám, že rozumíte tomu, že Evropská komise nemůže zasahovat do eh, soudní pravomoci členských států to je tady ten případ, o němž zde mluvíte, ale my eh, činíme nezbytná opatření ke zvýšení transparentnosti eh, daňových rozsudků a to je preventivní opatření k boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Takže lepší ochrana oznamovatelů na evropské úrovni. Proto chceme zavést taková opatření, pomocí nichž se veřejnosti dostanou informace transparentně, a to o výhodách, eh, které poskytují členské státy eh, podnikům v daňové oblasti. A na komisi již jsme schválili první krok, a to je vypracovávání zpráv ze strany členských států, které budou využívat Eh, centrální rejstřík a proto každý eh, bude si moci přečíst, kde se taková daňová rozhodnutí eh, schválila, kde byla přijata a jednotlivé členské státy také budou vypracovávat zprávy i tedy, nebo ty podniky sami budou vypracovávat zprávy a to bude v nadcházejících měsících hodnoceno tak abychom zajistili, že právě toto bude tím nejúčinnějším opatřením k dosažení eh, kýženého cíle, což je transparentnost a plná informovanost ve prospěch evropských občanů. Domnívám se, že tyto preventivní kroky nám rovněž pomohou bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, společně s ochranou oznamovatelů na úrovni členských států. To pomůže vyřešit problémy, o nich je zde řeč. Děkuji vám. Děkuji. Tím končím rozpravu.